Eh, ehm, Vážení kolegové, úvodem bych chtěl informovat o hlas, vás informovat o hlasování, které máme naplánované na dnes. Provedeme test, abychom zkontrolovali fungování elektronického systému. Bylo mi totiž řečeno, že tento nový systém někdy nefunguje pro všechny elektronické karty, takže bych vás poprosil, abyste vložili své karty a ověřili si, zda se objeví vaše jméno. Pokud tomu tak je, tak to znamená, že existuje spojení. Pak ještě uděláme zkoušku. Pokud se ale neobjeví vaše jméno na příslušném políčku, tak si změňte místo a vyzkoušejte, jestli na vedlejším místě. Vaše karta funguje. Prosím, máte, máte nějaký dotaz? Jenom stručně. Já udělám, jak říkáte, dám tu kartu sen, ale jenom do budoucna. Tahle evidentně nefunguje. Vzhledem k tomu, že tady eh, sedím často, tak by bylo dobré to do budoucna napravit. Děkuji. Allora, grazie per... Takže děkuji. Samozřejmě všichni souhlasíme s panem Jatkincem, eh, že tento systém musí fungovat a pouze pro tuto první schůzi vás prosím, abyste se přizpůsobili situaci. A opakuji ještě jednou, jestliže na místě, kde sedíte, vaše karta nefunguje, v tom smyslu, že eh, po vložení karty se neobjeví vaše jméno, tak eh, bych vás poprosil, abyste laskavě tuto zkoušku provedli ještě na vedlejším místě, dokud nenaleznete místo, kde to bude fungovat, abychom si byli jistí, že hlasování funguje. Jakmile budete mít vložené karty, tak provedu zkoušku, abychom viděli, jak systém funguje. Eh, prosím, abychom vyzkoušeli hlasování a eh, ověřili si i počet přítomných. Takže zahajuji test. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Je nás 33. Kdo má problémy? Vyzkoušejte to na jiném místě. Jestliže se vám neobjevilo vaše jméno, vyzkoušejte to jinde a jestliže se vaše jméno objevilo, tak to zkuste znovu, zkuste hlasovat. chcete provést tento test? Funguje to? Dobře. Jestliže vám to nefunguje, zkuste jiné místo. Jakmile se objeví vaše jméno, znamená to, že to funguje. Potom byste měli stisknout tlačítko pro hlasování, abyste viděli, zda to funguje. Takže ještě jednou zkouška. Promiňte, ale musíme to provést. Máte všichni vložené karty? Proveďte hlasování. Zelené, bílé nebo červené tlačítko. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni? Vyzkoušeli jste to všichni? Dobře. 49 hlasovalo, 36 zelené, 7 červené, 6 se zdrželo. Je mezi vámi někdo, kdo komu systém nefunguje? Nikdo? Dobře. Můžeme tedy začít s hlasováním, pokud souhlasíte. První hlasování se týká hlasování rozpočtu pro rok 2010, oddíl číslo 3, pravodajem je paní Nejc. Začneme hlasování v bloku pozměňovacím návrhem číslo 5021 až po 5016. Kdo je pro? Zvedněte ruce. Proti? drželi se? Řekl bych, že přijato. Hlasování v bloku. Hlasování 5036. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 50, 37 pro, Proti? Zdvihněte ruce. Přijato. Návrh 5038 pro. Proti? Přijato. Přejdeme k číslu 5028 pro. Proti. Myslím, že je to zamítnuto, ale bude lépe, když to zkontrolujeme. Zahajuji tedy elektronické hlasování o návrhu 5028 pravodajky. Hlasování je zahájeno. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno. Takže je to 54 hlasující, 25 pro, 27 plus 1 proti, 2 se zdrželi. To znamená zamítnuto. Nefunguje to? Byl jste pro nebo proti? Nefunguje to. Dobře. V každém případě návrh je zamítnut. Také pan Kačín. Hlasovali jste pro? Takže je to 27, 28, 28 pro, 29 proti. Takže výsledek elektronického hlasování. Ročně je to 29 proti 28 to znamená zamítnuto. 508 eh, pro, proti, přijato. Uh, eh, 5066 pro, proti, zamítnuto. 5011 eh, pro, proti, zamítnuto. 5012 pro, proti, zamítnuto. 5027 zpravodajky pro, proti, přijato. 5009 hlasujeme odděleně. A hlasujeme pouze o druhé části pro, proti, přijato. Druhá část přijata. 50-51 pro, proti, přijato. 50-49 pro, proti, přijato. Prosím, slovo má pan Sala Franka. Asi tady došlo k nějakému nedorozumění vzhledem k rychlosti celého hlasování. 5051, jak už jsem říkal včera, že stahuji první část a podle hlasovacího seznamu se zdá, že, to hlaso, že teď všichni hlasovali jenom o těch poznámkách, které jsou uvedeny. A tak asi všichni hlasovali.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 50, 52 proti. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Pro. Proti. Přijato. Tím odpadá následující 5073. Přejdeme k číslu 5069. Pro. Proti. Zamítnuto. 5029 pro proti, zamítnuto. 50-26 zpravodajky, pro, uh, promiňte, tento návrh odpadá. 50-26 nebylo přijato, to znamená, že hlasujeme Pardon, číslo 5029 nebylo přijato, tím pádem hlasujeme o číslo 5026. Hlasujte prosím tedy o čísle 5026 hlasováním rukou. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dále hlasujeme v bloku od čísla 5000 až po 5065. Říkám to správně? Ano, Končíme číslem 5065. Kdo je pro? Podle mě se jedná o hlasování v bloku. Kdo je pro? Scusate. Prego, onorevole Salafranca, intervenga pure. Sí, nosotros preferiríamos no, no... My bychom dávali přednost to, hlasovat jednotlivě o těchto návrzích, protože ne všichni mají stejné názory, takže eh, pět tisíc nahoru bychom to tak mohli udělat.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 hlasovat po jednotlivých pozměňovacích návrhu, návrzích, tak samozřejmě všichni souhlasíme. Je to váš čas, který tím eh, tady zabere hlasování. Návrh číslo 5053. Pardon, omlouvám se. Číslo 5000. Jde pro? jde proti? Zamítnuto. 50, 53 pro. Proti. Přijato. 50, 01 pro. Proti. Zamítnuto. 50, 54 pro. Proti. Přijato. 50, 68 pro. Proti. Přijato. 50, 02 pro. Proti. Zamítnuto. 50, 57 pro. Proti. Přijato. 50, 58 pro. Proti. Přijato. 50.03 pro. Proti. Zamítnuto. 50.59 pro. Proti. Přijato. 50.04 pro. Proti. Zamítnuto. 50.60 pro. Proti. Přijato. 50.05 pro. Proti. Zamítnuto. 50.62 pro. Proti. Přijato. 50.63 pro. Proti. Přijato. 50.64 pro. Proti. Přijato. 50.06 pro, proti, zamítnuto. 50, 65 pro, proti, přijato. Neptám se na to, kolik lidí se zdrželo. Pokud eh, chcete, abych tak učinil, tak to samozřejmě udělám. Ale nicméně se snažím šetřit čas. 5013 pro, proti, zamítnuto. 5041 pro, proti, přijato. 5042 pro, proti, přijato. 5007 pouze připomínky pro, proti, přijato 50-33 zpravodajky pro, proti, přijato 50-50 pro, proti, přijato 50-55 pro, proti, přijato 50, 34 zpravodajky pro. Proti. Přijato. 50, 70 pro. Proti. Zamítnuto. 50, 30 pro. Proti. Zamítnuto. 50, 68 Hlasujeme odděleně. Nyní hlasujeme o první části, kde je pro, kde je proti. Řekl bych přijato druhá část. Chcete to ověřit? Dobře, zahajuji elektronické hlasování. První část. Zahájeno. Hlasovali všichni? Hlasování ukončeno a počkáme ještě, dobře. Takže ještě jednou, začneme úplně znovu. Zahajuji hlasování o první části čísla 5068. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni? Ještě jednou, hlasovali všichni, výborně, hlasování ukončeno. Výsledkem je 62 hlasovalo, 43 pro, 19 proti, to znamená přijato. Druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. No to je, myslím, zjevné, ten výsledek. Dobře, pokud chcete, můžeme to samozřejmě ověřit. Nicméně to bylo naprosto zjevné. Takže ještě jednou. Zahajuji elektronické hlasování o druhé části čísla 5068. Zahájeno, hlasovali všichni. Ukončeno. 62 hlasovalo, 31 pro, 24 proti, přijato. 50, 31. Ne, ještě jednou, 50-31 pro. Proti, přijato. 50-71 pro. Hlasujeme rukou, proti, zamítnuto. 50-32 zpravodajky pro. Proti. 50-14 pro Proti? Zamítnuto. 50, 43 zpravodajky pro. Proti? Přijato. 50, 72 pro. Proti? Zamítnuto. 50, 17 pro. Proti? Přijato. A přejdeme k číslu 5023, protože 5061 je totožné s 5017, takže jednou. Takže ještě jednou, kdo je pro 5023 zpravodajky. Kdo je proti? Přijato. 5022 pro. Proti. Přijato. Pokud souhlasíte, tak navrhuji, abychom hlasovali o 50, 44, 45, 46. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejné situace, abychom o nich hlasovali společně. Pokud nejsou námitky, hlasujeme společně o těchto třech návrzích. 50, 44, 5 a 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. 50, 35, kde pro? Proti? Přijato. 50, 24, zpravodajky pro? Proti? Přijato. V tento okamžik přejdeme k návrhu stanoviska. Máme hlasovací seznam, který začíná pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro? Hlasujeme rukou. Jste připraveni? Je to návrh Losing Meyer. Hlasujeme o čísle 1. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Číslo dvě pro, proti, zamítnuto. Číslo tři pro, proti, přijato. Návrh číslo čtyři pro, proti, řekl bych, že zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 5 pro, proti, přijato. Číslo 6 pro, proti, přijato. Číslo 7 pro, proti, přijato. Číslo 8 pro, proti, Přijato. Číslo 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Raději bych to ověřil elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 10, fan Orden, zahajuji elektronické hlasování. Van Orden. Hlasování zahájeno. Hlasovali jste všichni? Hlasování ukončeno. 64 hlasující, 27 pro, 36 proti. Zamítnuto. Číslo 12. Hlasujeme rukou, kde je pro? Proti? Řekl bych zamítnuto. Číslo 12. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. A nyní číslo 13, protože 12 jsme nepřijali. Pro, proti? Přijato. Máme zde elektronické hlasování o stanovisku. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni? Mm, omlouváme se. Máme zde technický problém, takže musíme hlasování opakovat. Hlasujeme o celkovém výsledku elektronickým hlasováním, které je nyní zahájeno. Hlasovali všichni? Nefunguje vám to? Nefunguje vám vaše karta? Je zde ještě někdo jiný, komu nefunguje karta? Ehm, Prosím, vy se vyjádřete hlasováním rukou. Když smačknu eh, zelené tlačítko, tak se mi objeví bílá barva, bohužel. Allora, se, se posso chiederle la cortesia di votare. Pokud bych vás mohla poprosit o laskavost, abyste hlasovala rukou, protože <laughs> v tomto případě nemůžeme vás poprosit, abyste se přesunula. Funguje to, ale je to špatně. Proto vás prosím, hlasujete pro nebo proti? Dobře, takže váš hlas přidáme k těm, kteří hlasovali pro. Hlasovali všichni, hlasování ukončeno. 50 pro plus 1 a 6 proti 5 se zdržel, to znamená přijato. Gratuluji tedy, gratuluji zpravodajce za eh, velice eh, obtížnou práci, analytickou práci. Bohužel strojky nevždy fungovaly, ale podařilo se nám to. Pan Petr nás požádal, abychom, aby vystoupil předtím. Předávám tedy slovo. Nejprve mu tedy dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. dali Pane předsedo, chovali jsme se ekologicky a i přes stažení eh, čísla 38 pozměňovacího návrhu jsme nepředložili nový seznam hlasování. Pouze jsme stáhli číslo 38. Bude ještě technická oprava eh, odstavce 6, kde počet zemí, které ratifikovaly dohodu, byl zvýšel z 26 na 27. Děkuji. Eh, dobře, děkuji vám eh, za toto vaše upřesnění. Můžeme nyní přejít k hlasování o usnesení pro usnesení k dohodě o eh, partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Tadžikistánem. Začneme odstavcem 2, pozměňovacím návrhem číslo 26. Kdo je pro? Číslo 24. Pro, proti? Přijato. Číslo 25, kdo je pro? Proti? Přijato. 26, zpravodaje, pro? Proti? Přijato. Číslo 27. Hautala, Brantner a další, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 28 pro. Proti? Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Pro. Proti. Přijato. Odpadá tímto pádem číslo 29 a 30. Přejdeme tedy k hlasování o čísle 31. Zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. Číslo 34, kde je pro? Kde je proti? Zamítnuto. Číslo 32, pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh číslo 33, pro? Proti? Zamítnuto. 36, pro? proti. Přijato 35 pro, proti. Přijato číslo 37, kdo je pro, proti. Přijato 38, bylo staženo. Přejdeme tedy číslo 39, kdo je pro, proti. Přijato Číslo 40 pro, proti, přijato. Pokud se chce někdo zdržet, řečněte mi to a já se na to neptám, protože chci, abychom hlasovali rychleji, ale samozřejmě, pokud chcete vyjádřit své hlasování v tomto smyslu, tak se ozvěte, já to zaznamenám. Přejdeme číslu 41, kdo je pro? Proti? Přijatá. Číslo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 Přijato. 45, kdo je pro? Kdo je proti? Řekl bych zamítnuto. 47, kdo je pro? Proti? Přijato. 48, pro? Proti? Přijato. 49, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní hlasujeme o kompromisním pozměňovacím návrhu číslo 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. Tímto odpadá číslo 50 a 51. A Vzhledem k přijetí kompromisního návrhu číslo 2 hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu číslo 52 zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Přijato? Číslo 53 odpadá, protože jsme přijali číslo 52. Přejdeme k číslu 54. Kdo je pro? Proti? Přijato? A nyní zde máme pozměňovací ústní pozměňovací návrh. Naleznete ho, nebo nenaleznete ho na seznamu. Hlasujeme o číslo 55. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 56. Kdo je pro? Proti? Přijato. Číslo 57. Kdo je pro? proti, přijato. Číslo jedna pro, proti. Myslím, že zamítnu to. Nejsem si ale jist. Omlouvám se, ale budeme hlasovat elektronicky. Eh, bod odůvodnění A, pozměňovací návrh číslo 1, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Já hlasuji pro. Ukončíme hlasování. 6 stran 26 pro, 33 proti. Zamítnuto. Nyní budeme hlasovat o hodním ustanovení P, pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje, který je tady uvoden. Kdo je pro? Proti? Schváleno. E, trojka a čtyřka odpadají na základě přijetí ústního pozměňovacího návrhu, takže budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu číslo 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 7, kde pro, proti, zamítnuto. Číslo 6, kde pro, proti, zamítnuto. Číslo 8, pana zpravodaje, kde pro, proti, schváleno. Číslo 9, kde pro, proti, schváleno. 11. Kdo pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. O, ne, pan předseda se omlouvá. Schváleno. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? Schváleno číslo 13, kde pro. Pardon, toto odpadá, protože jsme schválili číslo 12, takže budeme hlasovat o pozměňovacím číslo 14, kde pro. Proti. Schváleno. Číslo 15, kde pro. Proti. Schváleno. Číslo 16, kde pro. Proti. Schváleno. Číslo 16, ne pro. Pardon, 17, ne pro, proti. Schváleno. Číslo 18, pana zpravodaje, kde pro. Kde proti. Schváleno. 19, pana zpravodaje, kde pro. Proti. Schváleno eh, pozměňovací číslo 21, kde pro, proti, schváleno. Číslo 20, kde je pro, proti, zamítnuto. Číslo 22, kde je pro, proti, schváleno. A číslo 23, kde je pro, proti, schváleno. Teď budeme elektronicky hlasovat o o celém návrhu této zprávy. Hlasování je otevřeno. Hlasovali všichni. Hlasování u konce. Hlasovalo 58 přítomných, 51 pro. Paní poslankyně chce přidat svůj hlas, nebo ne? pro, paní poslankyně byla pro, takže 52 pro. Takže 58 hlasovalo, 52, 59, 52, 53 pro a 7 proti. A tato zpráva byla schválena. Prosím, máte slovo? Kdo se hlásí? Já jsem vás neslyšel, tak prosím. Kdo chtěl slovo? Já jsem byl pro. Dobře, takže celkem bylo pro 50 elektronické plus 3 eh, hlasovali manuálně, abych tak řekl, takže jich je 54. A tím jsme ukončili hlasování o této zprávě. Teď budeme hlasovat elektronicky o návrhu doporučení, což není stejná věc, nejsou k tomu žádné pozměňovací návrhy a můžete hlasovat. Je to elektronicky, připomínám. Kdo nemůže hlasovat elektronicky, protože zařízení nefunguje, abychom eh, vás potom mohli započítat do konečného výsledku. A jste pro? A ti z vás, kdo jste pro a nemůžete hlasovat elektronicky, tři. Je tady někdo s nefungujícím hlasovacím přístrojem a chce hlasovat pro? 1, 2, 3, 4. Dobře, takže tato část hlasování je u konce. Takže máme 51 plus 4, takže to je 55, 7 proti 1 se zdržel. A to znamená, že návrh tohoto doporučení byl schválen a já blahopřeji panu zpravodaji a tím končím naše hlasování. Nyní, a už jsem to říkal včera, na žádost paní Lunáček bychom měli hovořit s panem Mornem kteří by s námi měli diskutovat o situaci. Současné situaci tedy v Afghánistánu. Což znamená, že bez toho, abychom vyhlašovali nějakou přestávku, budeme hned pokračovat touto diskusí a já bych jim chtěl předat slovo. Prosím, můžete se vyjádřit k situaci v Afganistánu. Pan Morána má slovo. Pan, eh, předsedo, já vám děkuji za to, že jste mi dal slovo. Chtěl bych se jenom vyjádřit ke dvěma aspektům a potom požádám kolegyni Veronik Ahno, aby eh, hovořila o situaci v terénu týkající se toho pokračování afgánských, afganistánských eh, prezidentských voleb. Jenom k několika posledním měsícům chtěl bych nejprve říci, že ať už bude výsledek eh, prezidentských voleb jakýkoliv, tak se trochu mění rovnováha mezi etnickými menšinami nebo etnickými komunitami v Afganistánu, protože velmi silná předvolební kampaň Eh, pana Abdullaha eh, zvýšila vliv tádžické komunity a myslím, že to je důležitá eh, věc, kterou bychom si měli poznamenat. Bude důležité udržet vztahy mezi těmito komunitami na rozumné úrovni. Bude to důležité poté, co bude zveřejněn oficiální výsledek aby eh, celá státní zpráva dále pokračovala v úsilí o budování silného Afghánistánu, ve kterém eh, bude moci demokraticky fungovat eh, tamnější společnost. Klíčovou roli hraje volební komise, která se má vyjádřit ke stížnostem na hlasování, ta by měla mít plnou podporu Mezinárodního společenství Evropské unie. To je naprosto zásadní věc a za okamžik se k tomu ještě vrátíme. Co se týče budoucnosti, asi víte, že v červnu Rada pro všeobecné záležitosti vyzvala Evropskou komisi, sekretariát rady a předsednictví, aby se zabývali eh, budoucím směřováním Afghánistánu, aby předložili doporučení na podzim o našich budoucích krocích eh, vzhledem k Afghánistánu. A já bych se k tomu jenom chtěl vyjádřit několika slovy a říct, jak to postupuje. Neměli bychom zapomínat eh, na to, že už se nám eh, podařilo dosáhnout mnohého od roku 2002 v oblasti zdravotnictví, školství i boje proti drogám, alternativního živobytí. Myslím, že Afghánistán se dnes velmi liší od toho, jak byl za vlády Talibánu. My v Evropské unii jsme se zařadili také na podporu těch správných sektorů, soudnictví, zemědělství, státní zprávy a tak dále. A kromě toho jsme také vyslali pozorovací misi pro volby, eh, která musela fungovat v nesmírně obtížných podmínkách. Měli bychom přivítat a pochválit fungování této mise a myslím, že by měla eh, v práci pokračovat i v příštích volbách. Nicméně to všechno ještě není u konce, o něčem není ještě rozhodnuto, ale zdá se, že vstupujeme do fáze, která se chýlí ke konci a proto bychom měli vynout ještě dodatečné úsilí, abychom posílili kapacitu v této zemi pro um, zlepšení efektivity zprávy, zlepšení chování politiků, ať už se týká korupce, hlasování ve volbách, práv žen a tak dále. Měli bychom eh, v těchto oblastech přispět stejným dílem, jako přispívá AISA na, ve vojenské oblasti. Měli bychom tedy zaměřit na praktické prostředky, jak pokračovat eh, v přechodu na místní zprávu, zejména na té podnárodní úrovni, tedy v jednotlivých provinciích a obcích, kde a vy z vás, kteří se tam vyznáte, víte, že tam přetrvávají ještě velké problémy. Zvláštní úsilí bude potřeba pro vyškolení úředníků na místní úrovni a tady bude potřeba hovořit o zvýšeném stavu eh, odborníků, kteří se budou věnovat právě této civilní oblasti, nejenom vojenské. Eh, budoucnosti by Evropská unie měla být hlavním hráčem, který eh, bude iniciovat reformu v oblasti soudnictví a policie. K tomu potřebuje mít dostatečné lidské i finanční zdroje. Eh, a my na tom pracujeme v komisi a doufáme, že členské státy nás tom také podpoří. Co se týče velmi obtížné otázky eh, reintegrace a usmíření, myslíme si, že je potřeba obhájet evropskou roli na mezinárodní scéně a snažit se tedy o usmíření s rebely v některých oblastech, ale pouze tam, kde to budou vést Afgánci sami. A na závěr jsem ještě chtěl říci, že Afgánská strategie pro rozvoj by měla fungovat až do roku 2013, nicméně bude potřeba, aby vznikla nová politická dohoda v roce 2010 a my si myslíme, že prioritu by měly mít ty oblasti, o kterých jsem se právě zmínil. Některé z nich se trochu vytratily z té současného politického koncensu, který se podle mě trochu chýlí ke konci a proto je závěrečným poručením naší pozorovatelské mise to, že bychom se měli věnovat dalšímu dialogu v oblastech lidských práv, státní zprávy a měli bychom přijmout podporná opatření jako strategie pro média, tak, aby to bylo jasné i světové veřejnosti. Chtěl bych eh, tolik tedy k doporučením pozorovatelské mise a moje kolegyně Veronik vám teď řekne několik slov o situaci terénu. Takže paní Arno, s vaším dovolením, pane předsedo, teď má slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že jsem velmi ráda, že dnes tady mohu být s vámi a ne v Afganistánu. My jsme zorganizovali tuto misi, která byla výjimečná, jak víte. Je to velmi důležitý politický nástroj pro Evropskou unii. Ten nástroj řídila Evropská komise, je, jsou to pozorovatelské mise pro volby a více než 20 let, tady máme zkušenost takovými misemi, nicméně naše operace v Afganistánu byla výjimečná v mnoha ohledech. A proč? Protože to byly první volby po dlouhé době, které byly kontrolovány a kontrolovány a organizovány samotnými Afgánci. My jsme byli přítomni v Afganistánu v roce 2002, 2004, tedy se to týkalo pomoci Afgáncům, nicméně v té době to bylo mezinárodní společenství, které kontrolovalo celý ten proces. Teď to bylo poprvé, kdy ten proces vlastně byl jakousi zkouškou afgánských úřadů. V pohledu bezpečnosti to byla obrovská výzva a proto byla naše mise velmi výjimečná v tom smyslu, že jsme tam vyslali naše odborníky na dva měsíce, vytvořili jsme zvláštní bezpečnostní infrastrukturu a snažili jsme se vytvořit osm místních eh, center mimo samotný Kábul, abychom mohli sledovat situaci ve zbytku země. Tato mise tam tedy fungovala dva měsíce, jak jsem říkala. Co bylo ještě důležité, bylo to, že tam nebyla delegace Evropského parlamentu, která by v normálních situacích společně s námi fungovala, takže my jsme tam měli tu dlouhodobou eh, pozorovací misi a Evropský parlament tam eh, sám měl krátkodobou misi a my potom eh, v takovýchto případech máme dohodu. A vzhledem k situaci v Afghánistánu a také vzhledem k načasování parlamentních voleb to tentokrát nebylo možné. S podporou všech členských států, ale také s podporou Kanady, Švýcarska a Norska, eh, což jsou všechno státy, které mají velmi dobré zkušenosti v těchto oblastech. Jsme tedy vystali velmi velký tým, který měl asi 100 pozorovatelů a jak už jsem říkala, eh, těto pozorovatelé nebyly jenom v Kábulu, ale také v osmi dalších regionálních centrech. Eh, celkem to bylo 22 státních přís, nebo příslušníků 22 států, plus tedy, jak jsem říkala, Kanada, Norsko a Švýcarsko. Naše mise fungovala tak, že jsme se snažili vytvořit kontakt vedoucím politickým představitelům, kteří měli na starosti eh, tyto volební eh, procesy. My jsme si mysleli, že by to mohlo fungovat lépe, pokud eh, když budeme mít tyto mm, vysoko postavené úředníky, kteří budou mít na starosti tyto věci, a to také proto, abychom lépe pochopili mechanismy pro no, tyto volby. A proto komisařka Fredo Waldner když o tom rozhodovala, což bylo na konci volebního období eh, minulého parlamentu, eh, se rozhodla jmenovat Filipa Moriona, evropského poslance, který už pro nás pracoval v Kongu a který se také zúčastnil operace v Bosně, aby se zhostil vedení této operace, protože to byla velmi náročná věc a upřímně řečeno, eh, pokud mám říct diplomaticky, tak neexistovalo až tak velké nadšení pro to, aby někdo eh, napomáhal eh, s těmi volbami v Afganistánu. A co se týče výsledků, eh, dva měsíce před samotnými volbami, jak už říkal můj kolega, jsme Eh, mohli pozorovat ten legislativní rámec, který byl přijat pro volby, uspořádání volební komise a komise pro stížnosti. To všechno bylo v pořádku. Musíme říci, že v těch obtížných podmínkách, ve kterých se konaly tyto volby, to nebylo až tak špatné a podstatě eh, eh, mobilita lidí byla mnohem lepší, eh, než jsme předpokládali vzhledem k těm bezpečnostním hrozbám, které byly velmi vážné. Samozřejmě musíme odsoudit násilí, ke kterému došla ztráty na životech, ale i přesto se volby konaly na většině území státu, samozřejmě ne všude, a eh, my jsme spolupracovali také s místními pozorovateli a s pozorovateli z jiných států, na z jiných mezinárodních organizací, organizací a s nimi jsme si vyměňovali informace. Byli jsme vnuceni konstatovat, že vzhledem těm výjimečným okolnostem to nebylo až tak špatné, to opakuji. Legislativní rámec a mm, výměna údajů nebyla eh, až tak špatná, nicméně, pane předsedo, když se podíváte na ten preliminary state, Statement, eh, tedy prozatímní prohlášení, tak tam uvádíme celou řadu problémů. Z některé z nich jsou strukturální povahy, jednak je to nepřítomnost nebo absence mm, registru voličů, což znamená, že nebylo vždycky úplně jasné, kolik přesně voličů v daném okrsku existuje. A to se týkalo také žen, což si asi dovedete představit. Další prvky, které tady jsou uvedeny a které byly znepokojující, eh, se týkaly toho, že média dávaly více prostoru současnému prezidentovi. Ale to je bohužel eh, skutečností v mnoha státech, kde se konají tyto volby takže ten legislativní rámec nebyl ani tak špatný jako samotná implementace. My jsme tam tedy byli, jak jsem říkal, abychom napomohli Afgáncům. A snažili jsme se eh, zorganizovat pozorování eh, sečítání hlasovacích lístků Eh, vím, že eh, v této oblasti vystala celá řada mm, pochybností. My jsme se snažili působit na afgánské úřady a na tu volební komisi, která měla na starosti stížnosti voličů a která se skládá z pěti osob, z nichž eh, tři osoby jsou, nejsou Afgánci. A společně se čínskými státy a s komisí jsme se tedy snažili o to, aby kandidáti respektovali časový harmonogram pro vyhlašování výsledků, aby eh, nebyli příliš eh, zbrklí, prohlašovali se za vítěze předtím, než jsou oznámeny oficiální výsledky. Zatím se to nevymklo z kontroly a postupně se eh, tedy budou oznamovat oficiální výsledky. Zatím tedy ještě nemáme výsledek o celkové účasti, což je trošku problém a samozřejmě, eh, když jsme se tam vypravovali, tak jsme říkali, že potřeba, aby ty volby byly dostatečně důvěryhodné, aby byly inkluzivní, zajištěné, aby byly reprezentativní, aby účast ve volbách eh, byla mm, přesně eh, sledována, ale jak víme, tyto věci jsou relativní. Jak víte, ve evropských volbách může být rádi, když bude účast 40%, v Afghánistánu to může být odlišné. Takže to je potřeba vzít do úvahy. Další věc, která nás znepokojuje, je to, že na jihu většina pozorovatelů nemohla um, fungovat v terénu a v tomto smyslu tedy byl velký rozdíl v účasti mezi severem a jihem země. Jde tady o to, že bezpečnostní hrozby odradily mnoho Afgánců od um, eh, těchto voleb. A to tedy mělo vliv také na to, jak budou samotní Afganci vnímat eh, konečný volební výsledek, vzhledem tomu, že mnozí z nich hlasovat nemohli. V tomto okamžiku to vypadá, eh, že 60 volebních místností je, jež bylo sečteno, to je třetí ty výsledku, který máme. Ten první výsledek se týkal toho, že Karzaj ji vede, a že poklesl jeho počet hlasů pro něj. Dnes tedy máme sečtených 60% eh, hlasů. 47 je pro Karzáje, 32 pro Abdul, Abdullaha Abdullaha. Jak říká kolega, to je relativně dobrý výsledek. A na třetím místě je Bashar Dost který má 11,6 sečtených hlasů. To ještě ale není konečné. Podle časového harmonogramu eh, by to mělo vypadat následovně. Afgánské úřady řekly, že eh, Přibližné výsledky by měly být mezi 3. a 7. zářím, ale nemyslím si, že to bude 3. spíše to bude až, na, až blíže tomu 7. září. Přibližný výsledek, co to znamená? To je Eh, výsledek, který není eh, ověřený. Jde o to, že mezi tím tady je ta komise, která bude prověřovat stížnosti voličů a těch stížností je poměrně značný počet, je jich asi 20 tisíc v tomto okamžiku a 6 tisíc z nich je považováno za typ stížností, pardon, 600 jich je považováno za stížnosti, které by mohly ovlivnit konečný výsledek. Takže musí se tady vytřídit mezi těmi věcmi, které neproběhly úplně dobře, ale které nebudou mít eh, vliv na konečný výsledek, a mezi těmi věcmi, které by ten konečný výsledek mohly poznamenat a kde bude potřeba možná obnovit nebo zopakovat hlasování. A je tedy 600 těch stížností, které jsou dostatečně závažné, tož vám dá trochu představu o tom, s jakými potížemi se ještě při tom hlasu, sečítání hlasů budeme potýkat. Co, co je důležité, je to, že konečný eh, výsledek bude moci být uvěřen teprve po té, co budou eh, vyřízeny tyto stížnosti a co mělo to být 17. září, eh, by tato komise potom měla oznámit nebo validovat ten závěrečný výsledek, ale pravděpodobně to bude později. Tak, eh, tolik tedy k naší práci. My se snažíme afgánské úřady upozorňovat na všechny anomálie během voleb. Eh, mám, jde o to, abychom měli přístup ke sčítání a k dalším eh, procesům a uvidíme, jestli bude potřeba druhé kolo voleb nebo ne. Afgánská ústava předpokládá, že pokud žádný kandidát nezíská 50% hlasů v prvním kole, tak je potřeba uspořádat druhé kolo těchto voleb. Takže v tomto okamžiku není možno Ehm, k tomu zajmout za konečné stanovisko. Ehm, my apelujeme na všechny, aby byli velmi opatrní, protože současný stav eh, sečítání hlasů s tím, že nejsou sečteny všechny volební místnosti, neumožňuje, abychom eh, řekli, jaká byla volební účast a jaký je výsledek a jaký bude dopad eh, vyřízení všech těch stížností, které byly vzneseny. A ty stížnosti pocházejí ze všech stran Mm, můžete říct, to možná není dobře, ale na druhou stranu je dobře, že se to účastní všechny strany a že všechny strany se eh, ještě považují za součást eh, tohoto procesu. To je asi všechno, co lze říci v této fázi. Další důležitá věc je doporučení, aby eh, abychom pokračovali ve své činnosti Myslím, že naše doporučení by mělo změnit systém, a to v rámci legislativním i prakticky. Mělo by také jít o zlepšení systému, který by měl na pomoci demokratickým procesům, které se postupně vyvíjejí v Afghánistánu. Víme, že v červnu 2010 by měly proběhnout parlamentní volby, takže nezbývá už mnoho času na zlepšení a je evidentní, že je potřeba využít toho času maximálně na základě doporučení expertů, které budou k dispozici pravděpodobně po tom vyhlášení konečného výsledku, což znamená někde začátku října. Ale chci ještě připomenout, že nám bylo řečeno, že jsme trochu naivní, když jsme říkali, že věci se odehrály skvělým způsobem. Nicméně my jsme nic takového neříkali, my jsme řekli, že se odehrály relativně dobře za těch okolností, které v Afganistánu jsou a že samozřejmě Afganistán není demokracie jako Norsko. Snažili jsme se pomoci Afgáncům a chtěli jsme eh, tam tedy eh, prosadit měli některých věcí, ale samozřejmě ne příliš radikálně. Snažili jsme se tedy upozorňovat kance na problémy, kterých nebyly svědky a především jsme se snažili, aby byly dodržovány běžné volební postupy. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě jsme k dispozici, eh, jako pokud budete mít jakékoliv otázky. Děkuji jak panu doktorovi Moranovi, tak paní doktorce Arno se jejich projev a zahojí diskuzi. Začneme navrhovatelkou paní Vonáček, které tímto předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupcům komise za to, že jste nám velice rychle eh, mm, vysvětlili situaci a přišli jste. Eh, vysvětlili jste nám, jak z vašeho pohledu volby proběhly. A um, Hovořili jste o některých problémech. Důvod, proč já a moje frakce jsme požadovali a, diskuzi na toto téma, je jednoduchý. Evropská unie tam měla e, delegace pozorovatelů, ještě stále má, investovala tam značné prostředky a já musím říct, že v den voleb a poté jsem byla trochu um, rozlobená Eh, velice nadšenými poznámkami o tom, jak volby proběhly. Generál Mayer k tomu říkal, že volby byly good and fair, tedy dobré a spravedlivé. Obecně paní komisařka Valne řekla, že to bylo vítězství pro afgánský lid a vítězství demokracie. A já se domnívám, že toto nadšení um, trochu něco přikryl, přikryl trochu skutečnosti, které vy teďka, teď jste uváděli, že tam došlo k závažným problémům a podle mne tento, mm, toto nadšení bylo to trochu přáním. Eh, doufali jsme možná, že eh, účast ve volbách bude vysoká, že se populace bude účastnit a nechtěli jsme příliš vidět ani Unie ne, že se tam eh, vyskytly velké problémy. A to byly jeden z důvodů, proč jsme o tom chtěli nyní diskutovat. Ale vy jste to už trochu naznačili. Tři tis, téměř tři tisíce stížností u Komise pro stížnosti v průb, na průběh voleb. Hlasovací lístky um, existovaly falešné hlasovací lístky. Eh, zmizely také pokud jde o ženy, tak eh, často došlo k hlasování jménem ženy a samotné ženy nehlasovaly. Dokonce došlo k případům, že eh, organizace, jedna organizace oznámila, že dokonce 650 eh, valebních stanic, stanic, které byly zvlášť zřízeny pro ženy, byly v den voleb zavřeny. A 1500 hlasovacích center byly Um, zablokovány hodinu po zahájení voleb. Pak zde byly masivní hrozby ze strany vládních úřadů, ze strany mm, lokálních úřadů, nebo řekněme tak silných mužů, kteří tvrdili, že musíte hlasovat pro někoho konkrétního a není pro někoho jiného. To znamená, nemůžeme skutečně říct, že to, bylo, uh, že to byly svobodné a spravedlivé volby. Ehm, přišlo k volbám více lidí na severu, než se očekávalo, ale například na jihu to tak nebylo. A můj problém tedy byl, že zástupci Evropské unie uváděli, teď to trochu přeháním, ale říkali, bylo to skvělé a eh, s tím mám velký problém protože to znamená, že věci, které se tam skutečně staly, nebereme na vědomí. A já bych chtěla, abychom skutečně vzali na vědomí je to, jaké obtíže tam eh, nastaly. Aby bylo skutečně uvedeno, jak byly pokusy o nátlak, o mm, podvody a že eh, výsledek musí být jasný. Došlo skutečně k většině nebo ne? Hlasovala většina nebo ne? Pokud to je nejasné, tak si myslím, že by to eh, mohlo být problém i pro Afganistán a bylo by smysluplné, aby potom bylo druhé kolo. A sám Abdullah řekl, že mnozí z těchto, mnohé z těchto výtek, které byly zaměřeny na podvod, vidí on sám. Ani jeden expert na situaci v Afghánistánu, který dlouho pracoval pro nadaci v Berlíně, a také byl eh, u zvláštní mise v Afghánistánu OSN Thomas Roty uvedl, že i teď cituji, i pro Afgán, i na afgánské poměry nebyly tyto volby příliš dobré. A musíme jednoduše přijmout, že došlo k podvodům. A to je osoba, která velice dobře zná situaci Afghánistánu už mnoho let. A proto mě určitým způsobem iritovalo, že Evropská unie nevzala na vědomí ty obtíže, které tam byly. Já si myslím, že nemůžeme si přát, aby v Afghánistánu bylo vše skvělé a přitom nevidět to, co se tam skutečně děje. Já bych očekávala ze strany komise i komisařky, že um, budou pravdiví. A podle mě to tak nebylo. Podle mě je nutné uznat, že i obyvatelstvo v Afghánistánu kteří taky, tady na to také čeká, jaký bude výsledek, abychom jasně uvedli, že eh, přesto, že existují velké naděje v EU a EU by neměla pouze říci, nedošlo k žádným problémům a mm, ty problémy přecházet. My jsme na vině a odpovídáme se afgánskému lidu. A proto tedy e, moje otázka směřovala k tomu, že vy jste řekli, že byl předložen program a když budou předběžné výsledky, tak mě by zajímalo, jak odhadujete samotnou situaci mezi eh, Karzaj a Abdulhem Abdulhem. Sám jste řekl, že je možné, že naštěstí zde nedošlo k žádným sporům, lidé ještě čekají na to, jaký bude výsledek, ale mě by zajímalo, jak vy vidíte, eh, co se stane, až bude výsledek znám. Řekněme například, že vyhraje Karzaj 55%, nebo Abdullah dostane 40% a bude to například velice těsné vítězství nebo těsná prohra, tak co to znamená pro budoucnost? Je zde možnost, že by oba potom společně pracovali, spolupracovali nebo jak eh, z informací, které máte přímo z Afghánistánu, jaký odhadujete vývoj? To by mě zajímalo. A jak jsem již řekla, tato kritika ehm, těch eh, počátečních výroků paní komisařky byla podle mě spíše přání. Ty výroky byly přání skutečné situace než té reality. Očekávala bych spíš eh, věcnou analytickou výpověď o tom, co se skutečně stalo. Děkuji. Slovo má kolega, pan Salafranca. Gracias, señor presidente. Gracias también a los representantes. Děkuji. děkuji také zástupcům komise za to, že se dostavili na naše zasedání tak rychle, po té, co jsme Eh, o to požádali. A já chci říct, že nezdílím to, co tady zaznělo právě teď. Jistě je důležité, aby se komise podělila o ty informace, pokud jde o naši účast na eh, pozorovatelské misi, která je velice důležitá. Ale myslím, že trochu nadsadila celou situaci, co řekla paní komisařka, co řekl pan Morion. Já když jsem si přečetl tu zprávu a předběžné prohlášení generála Moriona, tak já bych řekl, že entuziasmus je slovo, které těžko můžeme použít, protože v prvním odstavci se říká, že nadále přetrvává, eh, přetrvávají závažné bezpečnostní hrozby, že došlo dokonce k pumovým útokům v automobilech, zemřelo přitom 48 lidí. Všichni jsme viděli ty záběry amputovaných rukou. Lidí, kteří přišli takto o ruce jenom protože hlasovali. Já si totiž nemyslím, že by, zástup, že by zástupci evropských institucí byli nějak nadšení. A kdokoliv se účastní pozorovatelských misí, tak eh, dobře ví, že se musíme snažit co nejlépe reagovat na vzniklou situaci v terénu v krátkém čase ten pozorovací proces se neomezuje pouze na samotný volební den, ale souvisí s celkovým hodnocením fungování administrativy, jak se řeší stížnosti, jak se mohli vyjádřit eh, kandidáti v médiích, jak eh, se financovaly ty volby, jestli všechno proběhlo čistě. A nemůžeme hned přijít s nějakými rychlými řešeními situace v Afganistánu. Pan Howard General Morion byl členem delegace a já se domnívám, že jenom málo lidí se může vyrovnat generálu Morionu, Novi, pokud jde o jeho zkušenosti a znalosti, hluboké znalosti této země a zkušenosti s pozorováním voleb. Ano, jistě, stálo to hodně peněz, ale nejenom Evropskou unii, ale vůbec celé mezinárodní společenství. Musíme podpořit proces konsolidace v Afganistánu. To je jeden z velkých cílů, které máme. Neměli bych to prosazovat jen ostatní, ale i Evropská unie, protože si přejeme mír a stabilitu v této zemi. Takže Evropská komise vystavila své zástupce velkému riziku, vypravila se do země se záměrem na pomoci volebnímu procesu. Generál Morion byl opravdu naprosto kompetentní osobou na svém místě. A když se podíváme na jeho předběžné poznámky a na to, co řekla paní komisařka, myslím, že jsou velmi rozumné. Je potřeba teď podpořit instituce, které musí čelit takto obtížné situaci. Domnívám se, že bychom měli prokázat velkou trpělivost, schovývavost, počkat na to, co bude rozhodnuto, jaké závěry budou vyvozeny, jestli bude potřeba další kolo voleb. Volby se konaly za obrovského napětí, za nesmírně stížených podmínek. A my musíme ocenit chrabrost, odvahu afgánského lidu, odvahu lidí jít vůbec k volbám nejdřív musíme vyřešit ty stíž, se musí vyřešit stížnosti a pak uvidíme a příslušný orgán rozhodne, zda ty podvody nebo nesrovnalosti byly dostatečně eh, závažné, aby to zakládalo důvod eh, anulace voleb. A musíme teď podpořit komisi, která hrála opravdu příkladnou úlohu tím, že zaslala volební misi a musíme také poděkovat generálu Morionovi za práci, kterou odvedl, protože tento parlament musí usilovat o změny k lepšímu. Děkuji panu Salafrankovi a předávám slovo kolegovi Ovioncovi. Mm-hmm. Presidente, el, el, reprezentante especial de la Unión Europea. Zvláštní zástupce Evropské unie v Afganistánu a Pakistánu se bohužel nemohl dostavit na dnešní zasedání. A jeho přítomnost spolu s přítomností generála Moriana by nám umožnila vést širokou diskuzi nejenom o volební situaci v Afganistánu a Pakistánu, ale také vůbec o situaci v těchto, těchto státech. A jedním z cílů bylo zajistit konzistenci já bych vyzval všechny naše všech nás Evropany, evropské kmeny, abychom dali najevo konzistentnost v této otázce. Tohle je typická diskuze typu, jestli je sklenice napůl plná nebo napůl prázdná. Někteří se snaží argumentovat tím směrem, druzí zase směrem opačným. Můžeme z určitého pohledu říci, že prostě ta to, čeho jsme byli svědky, je přesně odrazem určitých tragických eh, prvků, které v těchto zemích jsou, ale neměli bychom zabřednout příliš hluboko do různých eh, politických intrik v těchto zemích. Nyní v době, kdy ve Spojených státech a v Evropě politici a média hovoří o afgánské situaci jako o kritickém době bodu zvratu, tak momentálně, pokud budeme realističtí, musíme si připustit, že navýšování počtu eh, bojových sil je spíše ze strany Talibánu než ze strany spojeneckých sil. A musíme hovořit celá vážně o tom, jak na tu to situaci reagovat. To je diskuze, kterou nemůžeme vést tady na tomto fóru. Je to něco dlouhodobějšího, ale je to velice eh, naléhavé, velice závažné. A eh, že nám generál Morion by nás měl brzy navštívit, abychom o tom mohli seriózně hovořit. Děkuji, pane, pane Oriol. A další řečník, děkuji. Já souhlasím s předřečníkem v tom, že musíme o tomto vést hlubokou debatu. Spojená levice od roku 2001 se stavila proti eh, in, vojenské invazi do Afganistánu a nepodporujeme ji ani nyní. Obama řekl, že chce překonat tu feudální situaci, v které se nachází afgánské ženy a že chce zastavit Ehm, pěstování opia. Ale tohle všechno jsou pouhé zámenky. My souhlasíme s analytiky, kteří říkají, že je to celé o vojenské strategii a o zájmech, které jsou za touto invazí, že je to o interní politice některých států. Například generál McChrystal a jeho analýza, který říká, že eh, ta, tato operace celá je vedena určitou eh, ne, neúspěšnou, eh, je vedena nerealistickou strategií, je to selhání. A ať už Karzaj nebo Abdullah, ti tedy představují odlišné reality. Jeden se zdá být méně fundamentalistický, ale v mnoha ohledech jsou si velmi podobní, protože pan Karzai je svým způsobem fundamentalista. On eh, vrátil čas zpátky, Karzai třeba pro afgánské ženy. Eh, ocitli, byl to krok zpět, ocitli se v situaci, v které byli před rokem 2001. Nyní to pokračuje, ty represálie proti ženám to, že musí nosit burky, které jsou symbolem feudálního útlaku. A srpen byl ne, zatím nejhorším eh, měsícem. Američané ztratili 47 lidí, včera došlo k dalšímu pomalému atentátu, byl zabit eh, zástupce eh, šéfa afgánských spravodajských eh, sil. Došlo k vyhození žen z afgánského parlamentu, včetně jedné ženy, která byla kdysi přizvána do Evropského parlamentu. Takže teď jsou tam eh, poslankyně, které se museli schovat. Ta, ta realita je naprosto neudržitelná. Potřebujeme nějakou jasnou reakci, která bude silnější, pádnější, než situace, kterou máme nyní. Jinak nemůžeme tyto volby považovat za svobodné a demokratické, k tomu mají hodně daleko. My sami se považujeme za velice civilizované a inteligentní, ale musíme se postarat, aby to, ta, to vládnutí, ta, ten druh zprávy, který eh, je praktikován tam, byl skutečně eh, něčím, co situaci zlepší. Teď se nacházíme eh, v kritické době, musíme vést mnohem podrobnější hloubkovou debatu, protože otázka teď je, jestli zvítězí Abdullah nebo Karzaj, ale ať už to bude kdokoliv, tak eh, ti skuteční vítězi budou různí polní velitelé a ženy naopak prohrají. Teď jde o to, jestli sázet všechny karty na tu americkou strategii, což je v podstatě otevřená válka oproti těm, kteří eh, prosazují spíše národní obnovu a smíření. Ta vojenská severoamerická varianta je vyloučena, alespoň to je postoj naší skupiny. a souhlasím s tím, co řekl pan Oreos. My naprosto nezbytně potřebujeme hloub, hloubkovou debatu po o, eh, letech okupace a neúspěšné eh, vojenské strategie. Děku, děkuji. A děkuji, pane Mayer. A slovo má pan Atkins. Děkuji, pane předsedo. Hodně z toho, co jsem chtěl říct, tu už padlo. Ale každopádně se připojuji k tomu, co řekla na začátku paní Lunaček ohledně celkového přístupu. A pak chci jenom stručně v podstatě jenom souhlasit s tím, co bylo řečeno. Jsou velké pochybnosti o výsledku a myslím si, že eh, když se podíváme na příspěvky seriózních médií, tak máme asi 2,5 tisíce stížností všech možných druhů a rozměrů, včetně třeba toho, že se někdy eh, jak si plnili ty volební urny falešnými lístky. A údajně ten ví, pan Holbrook naznačil, že tak jako tak, že tedy Karza je v tím pravděpodobným uh, vítězem, ale že se mezi sebou Holbrook s Karzajem pohádali a v podstatě je možné, že uh, tak jako tak ten, kdo prohraje, tak neakceptuje ten výsledek, protože um, za ním budou stát jeho um, ehm, podporovatele, jeho zastánci. A takže já bych chtěl co nejrychleji slyšet nějakou odpověď, protože musím potom uh, odletět. Ale v zásadě pan Holbrook, který je velice ctěný diplomat, a on říká, že by bylo potřeba opakovat volby. My bychom podle mě měli mít možná ve stejném táboře. Uh, za druhé, jsou nějaké naznaky toho, že dopady zakázek udělených afgánskou vládou nebo těch, kdo podporují tuto vládu, které převážně dostali cizinci mimo Afganistán, jestli to mělo nějaký negativní dopad na postoj Afgánců, kteří mají pocit, že se na ně nedostává spravedl- spravedlivý díl. A pak v průběhu a od těch voleb a vůbec do budoucna, tak co dělají Pakistánci na svých hranicích? Vzhledem k tomu, že podstatná část eh, těch, eh, kteří dělají problémy, operují z Afga- právě z Pakistánu. Tohle mi přijde, že je taková logická selskorozumová priorita, kterou bychom měli řešit. Eh, Padlo mnoho britských i dalších vojáků a je těžké ospravedlnit, pokud máme tedy podporovat naši, eh, naši invazi, naší operaci, tak je stále těžší nějakým způsobem příbuzným vysvětlit a zdůvodnit, ospravedlnit eh, takové oběti, které tam přivítáme za, kvůli volbám které mají zlepšit demokracii a vysvětlit jim, že dva nebo tři přišli o život, když eh, chránili volební stanici, kde nakonec hlasovali pouze tři lidé. To, to mi přijde, že to, toto představuje jakési symbolické odsouzení eh, té situace, kdy nejsme schopni tomu problému čelit. My eh, musíme ten svůj ten náš závazek buď musí být úplně stoprocentní, a nebo musíme vypadnout. Nemůžeme dělat věci polovičatě. Děkuji, pane Atkins. A slovo má pan Leveris. Kapně σκέψη na procesu se προσθέσω σε αυτά τα οποία Pane předsedo, já bych také chtěl dodat pár svých postřehů. Domnívám se, že diskutujeme o afgánských volbách, ale eh, mezinárodní společenství a Evropská unie neříkne, neřekne jasně, že před volbami došlo k přijetí zákona proti ženám, který znamenuje eh, útok na lidskou důstojnost. Když eh, řekneme, že žena je považována za předmět a přistupuje se k ní jako k předmětu, je to, a to tež platí pro mnohé další zákony, tak můžeme pochopit že, a můžeme vidět, že přestože mnozí chtějí vytvořit obraz o tom, že tam existuje nějaký demokratický základ, tak ve skutečnosti Afghánistán je ještě daleko od tohoto cíle demokracie. Nemůžou tam být volby, jako by byly u nás. To chápeme. Nicméně, jak z důvodu represí eh, na straně USA, tak eh, z mm, různých hodnocení nemůžeme nevidět skutečný kontext. Nedosáhneme žádných výsledků v brzkém čase. Mnoho lidí nešlo k volbám. Jsou zde stížnosti. A všechny tyto okolnosti E, nicméně e, nezakrývají i některé pozitivní aspekty. Je zde určitá naděje. Unie měla důležitou roli a my se nyní musíme zabývat průběhem zprávy průběhem té governance v daném regionu a zejména dodržováním lidských práv. Nesmíme zapomínat na to, že za těchto okolností jsou tam migrační toky eh, z tohoto regionu směrem do Evropy. To znamená, hm, přecházejí přes Středomoří. A jestliže my neučiníme opatření, aby se tyto lidé mohli vrátit, aby mohli žít v míru, tak eh, účet bude platit celá Evropa. A já jsem se chtěla ještě zeptat ehm, na následující. Možná máte dojem, že tyto volební okolnosti ehm, mohou být hodnoceny jako ehm, výsledek skutečné vůle afgánské populace. A kole, slovo má pan kolega Montardo. Uh, thank you, uh, eh, Mr. President. I will talk in English. Děkuji. Budu hovořit anglicky. Takže, tak jak se tato debata odvíjí, mám z toho pocit, že někteří poslanci si nejsou plně vědomi, jaká je situace v Afgánu, z Afganistánu přímo v terénu. Pokud někdo čekal regulérní volby v Afganistánu, tak pak je ta, ten člověk velmi naivní. To není volba mezi spravedlivými a úplně běžnými volbami a nějakými jinými. To je o tom, jestli budou volby nebo nebudou volby. Situace přímo v terénu je daleko horší, než si kdo dokáže představit. Já jsem v Afganistánu byl eh, jakožto člen výboru eh, pro, zvláštního výboru pro vztahy s Afganistánem. A už jenom to, že tam je vůbec nějaká forma zprávy v některých městských oblastech, a někde na severu je eh, svým způsobem eh, pozitivní, protože zbytek země je ponořen do bezvládí. Je to prostě úplně odřízlé. Od světa je to, je to jen jako kdybyste pořádali volby ve válečné zóně. My se snažíme v této debatě stanovit určité parametry, které nelze na Afganistán uplatnit, protože všichni dobře ví, že Afganistán je prostě velice mimořádný, zvláštní případ. Nemá to žádnou analogii nikde jinde. Probíhá tam válka a není to o tom, že by lidé byli e, eh, nabádáni k tomu, aby volili. Naopak hrozí se jim, jsou, ocitají se pod pohruškami, aby k volbám nešli. A pokud se snažíme tady eh, vážit na straně jedné, jestli tyto volby byly v konečném důsledku úspěšné nebo ne, pak si musíme všichni připustit, že pravděpodobně nebyly svobodné, nebyly spravedlivé. Protože nemůžete mít eh, takové volby v zemi, která v níž probíhá vnitřní konflikt. Ale jaká je alternativa? Alternativa je vůbec žádné volby neuspořádat. Taková alternativa však nebyla. Buď volby jsou nebo nejsou. Nešlo o to, aby to byly úplně normální volby. Ne, jsou úplně abnormální. Když jsme byli v Afganistánu, zautočili na nás, na náš hotel. Ale to je v Kábulu. Jestli si myslíte, že v Kábulu je bezpečno, to, to na to můžete zapomenout. Z hotelu nemůžete vylézt, nemůžete na ulici. Leda, že jste těžce ozbrojen. Za těchto okolností si myslím, že nekonat volby vůbec by ukázalo, že veškeré úsilí o určitou míru normalizace v Afganistánu prostě selhalo to je hezké hovořit o tom, že ženy musí nosit burky. A že se situace vrátila do roku 2000. Jenže situace, která je v Afganistánu, a já jsem tam byl s, s panem generálem nějakou dobu, je taková, že v případě nekonání voleb by to úplně vyvrátilo smysl veškerého úsilí, svobodného světa o pomoc Afganistánu. Děkuji. Conclude il dibattito. A diskusi zakončí paní Nates. Uh, president, your colleagues, uh, I, I... Kolegové, pane předsedo, já nebudu předstírat, že bych byla expertkou na Afganistán generál Morion byl tím specialistou. Takže není náhodou, že právě jemu bylo svěřeno vedení této pozorovatelské mise. Co bych však chtěla říci o úsilí, eh, pozorovatelském úsilí, vzhledem k tomu, že jsem měla tu čest se účastnit tak jedné takové mise v podmínkách, eh, které byly v podstatě rájem oproti Afganistánu, a byl to v Zambii před sedmi lety, tak eh, si musíme být vědomi určitého tlaku na to, aby nějaká, nějaké prohlášení bylo, vzniklo i hned po uzavření eh, těch vo, volebních, volebních uren. Je Prostě do dvou, tří dní se očekává, že eh, bude vydáno nějaké prohlášení a je velice těžké najít nějakou rovnováhu a z dálky se snadno říká, já bych to sformuloval jinak. Tohle bych se říct asi nemělo, že to, že se třeba zúčastnili Afgánci ve velkém počtu, že to je vítězství demokracie, může to být zavádějící, ale musíme chápat ten obrovský tlak. Nevím, jestli to tak bylo i v Afganistánu, ale pozorovatelská mise Evropské unie většinou není jediná. A člověk se samozřejmě snaží koordinovat s dalšími misemi, ale v určité chvíli se už něco musí říct, musí se něco prohlásit a pak se snažíme najít nějaké, nějaká slova, která jsou co nejvyváženější, tak aby eh, to bylo něco, co je prostě nejvíce srozumitelné, rozumné. A bylo také řečeno oběma zástupci komise, že podobně jako tomu bylo v Zambii, do, dokud se nespočítá poslední hlas, tak eh, prostě není nic jisté. A v, za okolností tak obtížných, jako byly v Afganistánu, a vzhledem k těm spožděním, prodlevám a tak dále, ta situace se komplikuje. I když já si, já instinktivně svel, velice obdivuji pana Holbroka, tak nevím, jestli už nastal čas, abychom veřejně řekli, že je žádoucí uspořádat druhé kolo to je příliš brzy. Kdo, kdo jsme, abychom něco takového zvenku prohlašovali? Co bychom řekli, kdyby američané vůči, v, po volbách nějaké naší zemi řekli, no to je hezké, a já myslím, že by to chtělo druhé kolo. Protože ten rozdíl mezi dvěma, oběma kandidáty je příliš malý. To by nás strašně naštvalo. Takže tohle je opravdu velice složitá, velice ošemetná záležitost. To, celá ta mise proběhla za nesmírně obtížných okolností, e, ty volby také, zdaleka ještě ten proces není dokončen. Já chci za druhé také podpořit váš návrh. A také myslím, že by s tím souhlasila i zástupkyně zelených, která hovořila, že bychom měli monitorovat situaci v Afganistánu velmi bedlivě a daleko víc dopodrobna hovořit o všech aspektech toho, co se tam děje, jak jsme na tom a co je žádoucí, jaký by v budoucnu měl být optimální vývoj. Děkuji, paní Méněc. O slovo požádala ještě kolegyně Lunaček. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Poté jsem se teď vyslechla všechna vystoupení, bych chtěla ještě doplnit to, co jsem říkala na začátek. Já samozřejmě chápu, že situace v Kazachstanu je velmi náročná, ale myslím, že ty výroky, které hodnotily průběh voleb v Afghánistánu, byly podle mě trochu nešťastné, protože vytvářely mnohem pozitivnější obrázek reality, než eh, jaká skutečně byla. A pak mám ještě jednu otázku na zástupce komise. Eh, vzhledem k tomu, že pan Obios eh, velmi správně říkal, že je potřeba k tomu postavit s tím, jestli chceme spíš, aby sklenice byla do poloviny plná nebo do poloviny prázdná. Ale musíme si uvědomit, že to tak samozřejmě je, ale já bych chtěl souhlasit s paní Nejc a také s vámi, pane Obiosi, že by bylo dobře abychom hovořili, jaké strategické změny budou v Afghánistánu muset být provedeny. A armáda samotná to nevyřeší. Jde o nedostatek investic, nedostatek zdrojů, jde o hospodářskou a sociální stabilitu, jde o to, aby lidé měli pocit, že mohou investovat v Afganistánu a že je tam bezpečně. Myslím, že to jsou věci, o kterých bychom tady v Evropském parlamentu měli diskutovat. A pak ještě někdo tady říkal, eh, že je potřeba zvážit, jaké jsou alternativy. Já neříkám, že ty volby se konat neměly, ale myslím si, že my, jako výbor pro zahraniční záležitosti, bychom se měli zabývat tím, jak ten proces proběhl a co je potřeba dělat teď. A teď se tedy obracím na komisi jak jsem předeslala. Pokud bude druhé kolo, co budete dělat, abyste zajistili, eh, že například vznikne ten eh, registr voličů, protože ten teď nebyl. Je to možné? Pomohlo by to důvěryhodnosti těch voleb? Já vím, že to jsou obtížné otázky, které, na které se špatně odpovídá, ale týká se to tedy nejenom společenského života, ale i hospodářského života, postavení žen a toho, jestli je možné vybudovat dobrou zprávu. A proto musíme o té strategii hovořit. Jak budovat Afghánistán, jak pomoci místním lidem budovat Afghánistán společně. Dobře, v tento okamžik ukončíme diskuzi mezi kolegy. Nechal bych ještě slovo zástupcům komise, panu doktorovi Moranovi a paní doktorce, aby mohli odpovědět na otázky poslanců. Prosím, máte slovo. Nejprve několik obecných připomínek, pane předsedo které se týkají právě proběhnuší diskuse. Neměli bychom zapomínat vzhledem k tomu pořád probíhajícímu volebnímu procesu, že máme tady komise, která pověřuje činnosti a ta funguje dobře. V eh, té komisi jsou zastoupeni mezinárodní experti, tři, kteří mají velkou míru důvěry, mají důvěru také mezinárodního společenství. A tato komise svou práci odvádí. A my ji neděláme za ně. A tato komise zvažuje všechny stížnosti, které byly předloženy a vyšetřuje je a tím samozřejmě přispívají ke kvalitě eh, průběhu toho prvního kola prezidentských voleb. Musíme si vědomit, že to bude ještě chvíli trvat, než tato práce skončí. Musíme si počkat na konečnou zprávu. A jak tady eh, jeden účastník předchozí mise poznamenal, tak to bude ještě chvíli trvat, bude to asi na začátku října. Co se týče toho druhého kola, tady je velmi těžké spekulovat, jestli pro, proběhne druhé kolo nebo ne. A já bych se to nechtěl pouštět. Co se týče našeho vlastního příspěvku k tomuto procesu, tak my jsme byli připraveni pomoci a určitě komise eh, eh, s tím také pomůže. Já si nejsem jistě, Richard Holbrook eh, volal po druhém kole nebo po opakování voleb, ale těch alternativ je ještě celá řada. Paní Lunaček také upozorňovala na možnost spolupráce jednotlivých kandidátů a víme, že to je všechno. Možná musíme si uvědomit, že Abdullah Abdullah eh, byl až dosud, eh, nebo před několika lety byl eh, pod prezidentem Zájem ministrem zahraničí, takže není možné úplně vyloučit, že jsou to lidé, kteří spolu dokáží spolupracovat a že může být součástí nově zvolené administrativy. A mm, prohlášení doktora Abduly Ehm, byla poměrně umírněna eh, vzhledem k těm problémům, které proběhly, těm demonstracím, násilí na ulicích a tak dále. Já pouze chci říct, že, bychom, že nemá cenu o tom spekulovat teď, jestli proběhne druhé kolo nebo ne. Eh, dozvíme se to za několik týdnů. Co je nejdůležitější podle nás je udělat všechno pro to, abychom zajistili, že ten výsledek bude co nejkvalitnější a to za přihlednutí k těm podmínkám, které tam teď panují. A Komise pro pečování volebních stížností v tom hraje naprosto klíčovou roli. Kromě toho, ten budoucí postup a spolupráce s tou budoucí administrativou, ať už ji bude vést kdokoliv, a tím se vracím k tomu, co jsem říkal, musíme si uvědomit, že přece bude mít obrovskou výzvu, jak budeme přecházet k té nové fázi vývoje v Afghánistánu. A musíme si uvědomit, že Spojené státy změnily svůj pohled na věc. Eh, o tom nejsou žádné pochyby. Spojené státy se teď velmi tvrdě snaží eh, eh, změnit eh, směřování Afghánistánu. General Crystal a, pardon, generál Crystal a další mění vojenskou strategii a něco podobného, o něco podobného jsme usilovali my v posledních dvou letech. Nemůžu říct, že jsme v tom byli velmi úspěšní jako Evropská komise, ale rozhodně jsme o to také usilovali. A je to příležitost jak eh, co nejvíce zefektivnit a zprůhlednit eh, tamnější administrativu, tak, abychom, eh, jak výsledek, měli něco, co bude slibnější pro afgánské občany a co bude stabilnější, než bylo dosud. A měli bychom také přemýšlet o našich vlastních závazcích k bezpečnosti této země. Víme, že mm, pan Cavik hovořil o ztrátách na životech a to jsou věci, na které bychom neměli zapomínat. Ještě dvě poznámky k zakázkám, které byly zadávány někde v cizině. Já si nemyslím, že to měl nějaký velký vliv ve volbách. Sem tam se to objevuje, eh, ale problém je samozřejmě, že my jsme jeden z největších dárců pomoci a eh, jenom těžko se kolikrát hledají alternativy k mezinárodním dodavatelům různých služeb a eh, materiálu budeme samozřejmě dělat všechno pro to, aby co nejvíce z těch zakázek šlo místním obyvatelům. Otázka Pakistánu, to je na někdy jindy. Teď na to máme prostor. Hm, jedna věc, která je hm, ale dobrá vzhledem k Pakistánu, je to, že pakistánská armáda teď má lepší kontrolu nad těmi federálními územími na západě země, které sousedí s Afghánistánem eh, a kde se mnoha, hm, mnoho rebelů eh, soustředilo těchto, na těchto kmenových územích. A Poslední věc, eh, na kterou jsem chtěl upozornit, je to, že my v komisi vítáme jakoukoliv další diskusi o Afghánistánu. Jsme eh, vyzýváni k tomu, abychom zvýšili svou podporu a své úsilí o stabilizace země v příštích několika letech a parlament to určitě bude hrát stejně důležitou roli jako předtím. A čím více eh, diskusí o tom máme, tím lépe a paní komisařka kdyby tady byla, by vám řekla něco podobného. Děkuji. Eh, Veronik, budeš něco dodat? Eh, Děkuji. Eh, pokud dovolíte, tak já bych chtěla ještě něco říct si k přání pana Obilse, aby pan Sekuji a pan Morio eh, se také vyjádřili. Oba jsou v současnosti v Afganistanu a generál Morio eh, se tam tady teď vrací zrovna. Já nevím, kolik času tam stráví v tomto teď nemohou samozřejmě za něho mluvit, protože naše pozvatelská mise nezávislá. Paní Nejs se svými zkušenostmi a pan Salafranka eh, také o tom určitě může pohovořit a je potřeba si uvědomit, že věci jsou velmi obtížné. Nicméně chtěla bych říci, že eh, nikdy vedoucí naší mise nepoužil výraz eh, demokratické a spravedlivé volby. Eh, ten proces je na to příliš složitý, aby bylo možné ho jako takový označit. Otázka je, jestli je dobře, musíme eh, eh, si uvědomit tedy, že nemůžeme validovat výsledek, který samozřejmě ještě nemáme. A ani jsme to nedělali. A další věc, na kterou někdy zapomínáme, je to, že ten proces je před volbami, během samotných voleb ten den, a potom je to ten proces, který pokračuje po dnu voleb. A chtěla bych ocitovat pana Moriona, abych odpověděla paní Lunaček. Eh, myslím, že pan Morion chtěl říct, teď ho trochu interpretuji, že to konání samotných voleb eh, bylo pozitivní, to chtěl říci, protože všichni čekali eh, strašné věci, že dojde k násilí a tak dále. Pan Salafranka a další to také říkali, že to bylo úlevou, že naši pracovníci nebyli přímo zasaženi nějakými útoky, přestože samozřejmě ta situace byla eh, neúplně nejlepší a celá řada vojáků a afgánských policistů přišla o život během voleb. A jak už jsem říkal, my tady nejsme o to, abychom validovali výsledek voleb. Ehm, náš úkol je trochu jiný, my jsme tam pro pozorování a proto, abychom se vyjádřili k průběhu voleb. A ještě k tomu znění těch výroků, eh, tam jsme říkali něco, že legislativní proces je rozumný a že ten proces byl do značné míry pozitivní, takže můžete z toho vidět, že ty výroky jsou velmi opatrné a nezacházejí do příliš eh, pochvalných eh, tónů. Velmi výrazná kritika, která je v prohlášení pana Moriona, v tom tiském prohlášení, je právě postavení žen. To si můžete přečíst. A k tomu bych mohla říci, že od té doby, kdy eh, eh, paní komisařka Ferdovalner zastával svůj post, eh, se tím velmi intenzivně zabýváme. Vždycky máme v našich misích někoho, kdo se zabývá postavením žen, jednak legislativně, jednak i postavením žen v terénu. Jednak tam šlo o, o existenci kandidátek, kterých samozřejmě moc nebylo, a potom o tom, jestli mohli volit nebo ne. A to také nebylo nějak dobré. Šítské právo je v tom pohledu velmi eh, eh, špatné, to asi nikoho nepřekvapí. A potom bych měla říci, že v Afganistánu máme také eh, konkrétní spolupráci s organizací UNICEF, tak paní Nates o tom hovořila. My tam máme spoustu kontaktů a UNICEF má konkrétní projekt této oblasti. Ale ještě jednou bych chtěla připomenout, že ty UNIFEM, pardon, eh, organizace opravuje se řečnice. Takže ty okolnosti jsou velmi výjimečné. A na závěr, a to jsme tady slyšeli od několika poslanců, od pana Plevise, že je potřeba se počkat na konečný výsledek voleb. Zejména je potřeba, aby ta komise pro stížnosti mohla odvést svou práci. Eh, nemůžeme předvídat, jak to dopadne. Nicméně je tady 2,5 tisíce stížností a 600 z nich je považováno za významné. A vzhledem k tomu je potřeba se zamyslet nad tím, jestli je možné vůbec dodržet ten kalendář, eh, který říká, že konečný výsledek by měl být na 21. září a musíme si uvědomit, že to možná bude o několik dní později. V tomto okamžiku můžeme jenom čekat pokusit se co nejvíce uklidnit eh, atmosféru a vyhnout se čemukoliv, co by mohlo být vnímáno jako vněšování se do té vnitrostátní politiky. Děkuji za tyto poslední informace, za přesné odpovědi. A závěrem také několik návrhů. A dojem, že eh, to všechny velice zajímalo že situace zůstává nadále problematická a zaslouží si ještě další pozornost. Zítra ráno se setkám se zástupcem Sekim, který se vrátí z Kábulu, což je eh, výhodné, mohli bychom ho pozvat. Chtěl bych to udělat do konce měsíce na jednu z našich schůzí, protože dnes eh, vzhledem k jiným našim závazkům se museli Eh, setkání s panem Sekým vynechat a mohli bychom pokračovat s tématem, eh, které jsme dnes probírali právě za přítomnosti pana Sekyho eh, s informacemi, které nám bude moc dát a budeme moci jít ještě více do hloubky. Počítám s tím, že bychom to mohli zorganizovat na jedné z příštích schůzí, nejpozději do konce měsíce. Máme 28., 29. a 30. září schůze v Bruselu a 15. září ve Štrásburku. Pokud si to chcete poznamenat, nicméně stejně dostanete ještě informace o schůzích. Chtěl bych vás také informovat o tom, že ministr byl, byl v Kábulu, což je důvod, proč mm, pan zástupce Seky dnes není tady s námi protože ho chtěl přijmout přímo na místě, aby mu osobně eh, ukázal, jaká je situace. A eh, poda zprávu radě a výboru eh, o, své, o svém víkendu, o své cestě a o závěrech, které učinil. Samozřejmě v následné fázi o tom budeme informováni i my. Můj návrh je následující. Kromě toho, že bych chtěl pozvat eh, panu velvyslance Sekyho do konce měsíce, aby eh, s námi hovořil na toto téma, který má eh, zvláštní kompetenci pro veškerá témata, které se týkají vztahu Evropské unie jak s Afghánistánem, o kterém hovoříme, tak také s Pákistánem. A chtěl bych také požádat pana Moriona, aby se s námi setkal, abychom měli společnou schůzi s výborem pro rozvoj, s rozvojovým výborem, jak na téma Afghánistán, tak um, také na podobná témata těchto zákroků Evropské unie. A chci to zorganizovat, abychom měli celkový obraz o situaci poté, co budeme vědět, jaký je výsledek těchto voleb. Zde jsou zapotřebí další volby druhé kolo, nebo zase situace stabilizovala, či Eh, tam situace mm, na politické scéně ještě v hře a situace není definitivní. To jsou tedy náznaky. Doufám, eh, že s tím budete souhlasit. V tento okamžik eh, máte pořad příští schůzí a já bych zakončil schůzi výboru pro zahraniční věci a bude pokračovat schůze koordinátorů a předsednictví jak tady eh, většinou probíhá, vyzývám nebo zvu. Poprosil bych eh, ty, kteří eh, se neúčastní schůze koordinátorů, aby opustili sál, abychom mohli zahájit schůzi koordinátorů. Sejdeme se zde za pět minut, abychom pokračovali v práci. Děkuji za vaši pozornost a setkáme se 15. září ve Štrásburku.